rozpočtového výboru zatím neodpovídá počtu přítomných členů. Já prosím všechny účastníky, aby se co nejrychleji posadili. A připomínám hostům, že jsou vítáni, ale bohužel nemají právo do jednání zasahovat. Máme dva půl dny k dispozici. Dostali jste pořad jednání. Než začneme s vlastním pořadem jednání, chtěl bych blahopřát Jaškovi Vozovičovi, eh, nevím, zda už je tady, chtěl bych mu blahopřát k narozeninám. Včera oslavil narozeniny a já bych mu jménem celého výboru rád blahopřál. Jsem rád, že je tady eh, generální ředitel pro rozpočet je tady dnes odpoledne, bohužel mě ale informoval, že zítra tady eh, být nemůže, protože zasedá kolegium komisařů, takže využijeme jeho příležitosti alespoň dnes odpoledne. Viděli jste návrh pořadu jednání? Máme několik drobných změn, eh, které chci upřesnit. Dostali jste jeden dokument, a ještě jeden doplňkový dokument, kde je mimo jiné nota o pomoci poskytnuté Haiti po tragickém zemětřesení. E, tento bod projednáme v rámci bodu 19 zítra dopoledne za přítomnosti zástupce komise pana Manzerviziho, který je generálním ředitelem pro rozvoj a pana Cangela, který je generálním ředitelem ECHO. Já jsem samozřejmě také pozval kolegy z AFETu a z rozvojového výboru, aby se přejou-li si to, zúčastnili, či případně, aby vyslali zástupce svých výborů eh, na jednání o tomto bodu. Evropská unie samozřejmě musí udělat vše, co je možné, aby přispěla k pomoci obyvatelstva, které postihla taková velká tragédie. Existuje řada eh, naléhavých eh, opatření, které přijala Evropská komise, ale jakmile se překročí určitá výše eh, těchto prostředků, je třeba požádat o souhlas parlament. Máme tady některá, některé výjimečné postupy, které můžeme aplikovat a o tom budeme hovořit v rámci bodu 19 zítra dopoledne. Dnes odpoledne máme malou změnu na žádost zpravodajů, a sice bod 7 o rozvržení eh, nepřímo měřených finančních prostředkovatelských služeb pro stanovení hrubého národního důchodu, eh, o což se zajímá Jean-Luc Dean, který je zde zpravodajem. Tedy tento bod 7 bude projednán až po bodech 8 a 9 a 10. Tak též to platí tedy pro bod 9, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Reinhard Böge. Bod 11 informační, šengenský informační systém SIS 1+, plus druhé generace. Tento bod bude na žádost zpravodaje Alexandra Alvara eh, přenesen na jiné jednání, protože navrhovatel potřebuje ještě trochu dodatečného času. Chtěl bych ještě říci, že zítra podle naší tradice Zahájíme eh, druhé, druhý půl den, to je zítra dopoledne, hlasováním. K hlasování nemáme příliš mnoho bodů, eh, počítá se zde se třemi eh, body, ale možná, že budou jen dva. To ještě na zasedání koordinátorů probereme za přítomnosti Vladimíra Maňky, zpravodaje pro rozpočet parlamentu na rok 2010. Tedy s ním uvidíme s Vladimírem Maňkou, zda můžeme eh, hlasovat o tomto bodě podle jednání, které nedávno proběhlo a které, jak se zdá, vyžaduje ještě některé další upřesnění, než budeme mít jistotu, že rozpočtový výbor může o tomto bodě hlasovat. Eh, když eh, nám také pan Vladimír Maňka řekne své mínění, bude to velmi užitečné. Jinak bychom hlasovali o bodech 13 a 14. Výroční zpráva o společné zahraniční a bezpečnostní politice. Paní Naděžda Neňským bohužel tady není, eh, protože onemocněla, ale myslím, že kolega Gualtieri ji zastoupí. A pokud jde o bod 14, Monika Holmajerová také je nemocná, má chřipku, dosud neznámý typ chřipky, který ale není příliš vážný. A Ingeborg Kressler ji zastoupí a uh, e, jsou obvyklou výřečností nás bude informovat. Pak je tady tedy ještě bod 19 o Haiti. Eh, nejsou žádné žádosti o převodu, jsme na začátku roku, prostředky jsou ještě k dispozici u položek, kde jich je zapotřebí. Čili eh, k tomuto pořadu jednání má někdo něco? Jestliže ne, tak eh, budeme považovat bod číslo jedna za schválený. Sdělení předsedy, bod číslo dvě. Máte seznam jazyků, které jsou k dispozici na tomto zasedání. Eh, máme eh, tady eh, dnes i rumunštinu, zítra ne, bohužel nevím proč zítra ne, využijeme toho, poslouchejme všichni rumunštinu. A také jednání je vysíláno po internetu. Jak vidíte v Kobu News v roce 2010. Informace je tedy online a máme ta, máte tam příslušnou adresu. Bod 3. Schválení zápisu ze schůze 16. listopadu 2009. Jestliže nejsou žádné poznámky, považuji tento zápis za schválený. Totež se týká bodu 4, schválení zápisu z schůze 1. a 2. prosince 2009. Můžeme tedy již přejít k bodu 5, což je výroční zpráva za rok 2008. To je výroční zpráva o společné zahraniční a bezpečnostní politice. Máme tady stanovisko jako tradičně a já dám slovo panu Gualtierimu. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Jak jste právě připomněl, Paní Nienský, navrhovatelka eh, v tomto bodu, a já jsme společně pracovali na tomto návrhu stanoviska. Eh, které bude letos podepsáno ze strany paní Měnský. Já vám to není stručně budu prezentovat. První bod se týká eh, rozpočtu. Eh, rok 2008 byl rekordním rokem, protože to bylo 289 milionů eur, což představuje Eh, významnou část, eh, významné zvýšení oproti eh, předchozímu roku. V každém případě celé řady důvodů tady jde o rok, kdy proběhla řada důležitých misí, jako je Kosovo, Gruzie, mimo jiné. A v zprávě Albertíny, jakož i v našem návrhu stanoviska uvádíme, že tady jde o e, číslo, které je méně než 4 plnění celého okruhu. A já tedy navrhuji jeden pozměňovací návrh v tomto smyslu. E, tento odstavec bychom mohli nově formulovat a neomezit se pouze na to, že uvedeme e, ten limit tohoto rozpočtu SZBP z celkového rozpočtu EU. Byl bych rád, kdybychom tam také zdůraznili, což by právě bylo smyslem tohoto pozměňovacího návrhu, že tady je eh, tato obava, kterou máme z velmi omezených eh, zdrojů. Druhý bod eh, návrhu se týká meziinstitucionální dohody zdůrazňujeme zvláštní povahu Eh, rozpočtu SZBP a tady eh, v bodě 43 meziinstitucionální dohoda je velmi důležitá. Rozšiřujeme trošku naši oblast a říkáme, že jsou tady jednak rozhodnutí, která se přijímají na mezivládní úrovni a za druhé eh, jsou tady ty aspekty, že politiku financuje Evropský parlament prostřednictvím běžné rozpočtové eh, procedury. Dále, pokud jde o konzultační postup, eh, tak jak s tím počítá meziinstitucionální dohoda z roku 2006 mezi Evropským parlamentem a radou, Chtěli bychom rozšířit rámec těchto konzultací, eh, abychom umožnili vytvoření přesnějšího rozpočtu pro mise, eh, které proběhly. A dále je tady také možnost eh, mít analýzu, která by posuzovala výdaje na Eh, tuto oblast politiky a jiné finanční nástroje, které také působí v oblasti eh, zahraničního působení EU. V tomto stanovisku pak je ještě další pasáž, kde žádáme, aby byly přijaty iniciativy, které by optimalizovaly eh, výdaje SZBP Vzhledem k tomu, že neexistují společné postupy pro vyškolení eh, pracovníků na civilní mise, to je určitým problémem pro nábor těchto pracovníků a dochází tedy k nárůstu počtu pracovníků. Je stále větší počet pracovníků nebo osob, které eh, mají přímou smlouvu s EU a to přináší další výdaje. Žádáme tedy, aby byly přijaty iniciativy, které by zvýhodnily eh, nábor eh, pracovníků detašovaných eh, z členských států a také zdůrazňujeme, aby byly přijaty další iniciativy, které by posílily společné kapacity SZBP, zejména pro skladování například v Bosně. Také to platí pro dopravní prostředky. Tak je tu další odstavec, který eh, se týká parlamentní eh, kontroly pro zvláštní eh, vyslance, což je historickým bodem našeho schromáždění. A poslední bod. Tady si klademe otázky vzhledem k tomu, že není dostatečně transparentní otázka vojenských misí. Jak víme, smlouva nepočítá s financováním z rozpočtu Unie, ale vzhledem k některým článkům Lisabonské smlouvy, kde se počítá s aktivní kontrolou ze strany Evropského parlamentu v celé SZBP, eh, zahraniční bezpečnostní i evropské obrané politiky, by bylo důležité eh, rozvíjet úlohu Evropského parlamentu jakožto kontrolora o celé řady eh, misí, včetně vojenských misí. Pak je tady ještě trošku odbornější pozměňovací eh, Eh, návrh, který vám chci ve shodě s eh, sekretariátem předložit. Tak, jak je to tady formulováno, je tady určitá nepřesnost a to je odkaz na eh, článek 41 odstavec 2 smlouvy, promiňte, 3 Lisabonské smlouvy a Eh, jsou tady vlastně dvě části tohoto odstavce. Jednak je tady eh, počítáno s konzultací parlamentu pro zrychlené financování civilních misí a pokud jde o eh, financování vojenských misí, které jsou financovány členskými státy, tady smlouva nepočítá s konzultací parlamentu. Ovšem, my se právě domníváme, že také v této oblasti by bylo lepší mít větší účast Evropského parlamentu. Nejde ale o skutečný pozměňovací návrh, spíše jde o nové formulování tohoto textu. A tolik tedy, eh, pokud je o obsah tohoto stanoviska. A já samozřejmě velmi rád vyslechnu poznámky našich kolegů. Eh, děkuji, vážený pane kolego, za velice jasnou prezentaci hlavních bodů eh, tohoto návrhu stanoviska i pozměňovacích návrhů, které k tomu jsou. Eh, chce k tomu někdo, prosím, vystoupit? Nikdo nežádá o slovo? V tom případě připomínám, že toto je jen stanovisko. Eh, bohužel je to k roku 2008, takže tady máme oproti aktualitě trošku odstup, zejména v oblasti zahraniční politiky. Eh, tady je aktualita obzvlášť důležitá. To je stanovisko, které má určitý politický význam, protože eh, bude tedy zveřejněno, bude zpracováno na plenárním jednání, a to v době, kdy se připravujeme k jednání s radou i komisí o Eh, provádění eh, nebo vytvoření eh, útvaru zahraniční služby podle nové Lisabonské smlouvy, tedy jde o úřad vysoké představitelky pro zahraniční politiku. A, toto stanovisko a také stanovisko Eh, na, probírané na příštím plenárním zasedání, to bude první příležitostí pro Evropský parlament, jak zaujmout eh, stanovisko k minulosti a jak do budoucna situaci zlepšovat. Jestliže se tedy nikdo nehlásí o slovo, já bych poděkoval panu Gualtierimu a chci připomenout, že dnes 19 hodin je limit pro pozměňovací návrhy. Zítra dopoledne v 9 ráno budeme hlasovat o tomto návrhu stanoviska a o pozměňovacích návrzích. A poté eh, bude eh, stanovisko předloženo ve výboru AFET, to 23. Eh, února schválí svůj svou zprávu pro první březnovou plenárku. A tím vám děkuji a nyní přejdeme k bodu 6. To je rozpočet na rok 2011. A tedy pokud je e, o hlavní rozpočet, pak o další instituce, Sidonia Elžběta Jedřevská. Hned jí s radostí dávám slovo, aby nám přednesla eh, svůj příspěvek jakožto hlavní zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit anglicky, protože jsem si najednou uvědomila, zdali dokážu použít také polskou terminologii pro rozpočet. zde na výboru poprvé vystupuji k tématu, tak říkajíc, mého rozpočtu, takže já bych vás se chtěla seznámit s mými představami o rozpočtu 2011 a ráda bych si vyslechla vaše připomínky k mým předběžnému úvodu. Ráda bych zmínila dvě věci. Za prvé chci se zmínit o předběžném dokumentu, na kterém pracuji s Lašlo Šurianem. Toto je pracovní dokument, který již jste dostali. Byl vám tento dokument předložen a já děkuji sekretariátu, že tento pracovní dokument byl zpracován tak velice rychle. Není to zatím definitivní verze, ale již obsahuje důležité aspekty týkající se e, výročního rozpočtového postupu podle Lisabonské smlouvy. Postup bude velice zajímavý, protože jsme průkopníky. Poprvé budeme pracovat na výroční letošním rozpočtu za podmínek Lisabonské smlouvy. A tento navrhovaný dokument vám slouží jako orientační dokument, tak abyste se seznámili s klíčovými body, které vyplavívají z Lisabonské smlouvy. Některé tyto body, aspekty již zpracovala kolegyně v, v rámci minulého mandátu. Takže jsou tady tři prvky. Za prvé je to výklad Lisabonské smlouvy, práce eh, z minulého volebního období a také výklad společné deklarace, což je také výsledek minulé práce. Takže tady je také takzvaný pragmatický kalendář, na který nesmíme zapomenout pro naši práci a jsou tady také procedurální záležitosti v relaci k novému rámci. Není to politický dokument. Není to politické prohlášení, spíše to má sloužit jako orientační pomůcka. Další prv Další věc, o které bych se chtěla zmínit, je ta, že já již mám představy o tom, co bych chtěla mít v rozpočtu 2011 a doufám, že tato témata, které já přednesu, také vy podpoříte. Jako témata pro rozpočet bych se chtěla chtěla především zaměřit na mládež, na mladé lidi v souvislosti s mobilitou, od vzdělávání směrem k práci, k pracovní činnosti, což je první pracovní činnost, což je pro mladé lidi velká výzva v souvislosti s ekonomickou krizí, ale je tady také otázka mobility v oblasti vzdělávání. Toto se také týká mobility žáků, studentů, učňů a vědců. Samozřejmě EU již provozuje celou řadu programů, já bych se s nimi chtěla seznámit a uvidíme, co můžeme zde v těchto programech z hlediska rozpočtu zlepšit v roce 2011. Já také chci se zaměřit na mládež jako na leitmotiv, ale také jak chci to mládež vst- Eh, považovat za výchozí situaci ve vztahu k, mláde, eh, k vědcům, vědě a také inovaci. Na druhé straně je tady záležitost sociální inkluze. Toto jsou velice krátké nápady, představy, které mám. Ráda bych vás také předem informovala o letošních výzvách, protože zatím ještě nemáme novou komisi a proto zatím neuvidíme APIS, což je výroční politická strategie a proto my jako parlament nebudeme reagovat na komisi, ale uděláme první krok. A já bych vás chtěla požádat, abyste mi pomohli tento první krok formulovat a také bych chtěla zpracovat rozpočtové hlavní směry a doufám, že do další schůze vám budu moci představit návrh těchto rozpočtových pravidel hlavních směrů a já doufám, že budeme posléze na eh, plenárním zasedání březnu budeme schopni jako rozpočtový výbor prezentovat tyto hlavní směry. A já doufám, že až tento, tato zpráva bude finalizována, takže to bude pro nás velká pomůcka také ve spolupráci s ostatními výbory a já čekám na vaši reakci z hlediska mládeže, mobility a sociální inkluze, tedy těchto tří hlavních tým, témat, která jsem zmínila a já doufám, že v budoucích týdnech budu také požívat vaši podporu při zpracovávání rozpočtových hlavních směrů. Děkuji, Sidonie. Žádá někdo o slovo? Ano. Pan Šuria. Köszönöm a szót, elnök úr. Első megjegyzés. Děkuji, pane předsedo. Eh, mám první poznámku. Je příjemné, že se můžeme pustit do této práce již v lednu. Eh, nacházíme se v nové situaci. Eh, bude pouze první čtení, ale můžeme tomu věnovat trochu více času než obvykle. Dále tento návrh textu ukazuje, že tento postup bude oproti jiným letům dokončen trochu dříve. Současně ale také konstatuju, že zas tak mnoho času nemáme k dispozici. Proto si myslím, že tento časový harmonogram je velmi vhodný. Za druhé, jsem velmi rád, že mohu konstatovat, že eh, budeme moci zaujmout stanovisko k eh, podstatě eh, tohoto rozpočtu. Podle nového režimu, tedy první verzi zpracovává komise, ale samozřejmě musí brát v úvahu názor našeho parlamentu. Pan Vitela ve své době zdůraznil problematiku mládeže. A já myslím, že je velice důležité na toto reagovat. A samozřejmě nemůžeme zapomínat na výzkum, včetně eh, naší tradiční záležitosti, což je eh, politika soudržnosti. Počítám s podporou jednotlivých výborů, aby bylo možné dát nový směr této práci. Mám především na mysli program 2020. Eh, Samozřejmě tento program musí být naplněn obsahem. Nestačí jen eh, vyjadřovat krásná gesta, krásná slova. Odkazují se především na Lisabonský program. Měli jsme velmi dobré eh, myšlenky, ale pak proběhly roky a roky a dnes eh, musíme konstatovat, že například otázka nezaměstnanosti stále ještě vyřešena nebyla. To znamená, že musíme koncipovat skutečné myšlenky a rozpočtový výbor se musí stát hnací silou eh, tohoto konání. Samozřejmě je zapotřebí počítat eh, s penězi, finančními prostředky, aby bylo možné program realizovat. Samozřejmě můžeme vyjadřovat eh, přání, můžeme vyzývat členské státy aby k tomu přistupovali eh, v inovačním duchu, ale ani to všechno nestačí eh, vzhledem k tomu, co bylo rozhodnuto dříve, eh, to provádění ještě je třeba zdokonalit. Věřím, že druhý program bude odpovídat našim očekáváním. Doufám, že budeme moci mít dobrý rozpočet EPP. Hodně očekává od tohoto čtyřletého programu a věříme, že budeme moci všechny projekty provádět. Děkuji. Prosím, pan Bukros. Thank you very much. Děkuji. Paní Jedřevská byla velice moudrá, že stanovila pouze několik málo priorit já si myslím, že to je přesně věda rozpočtování stanovit několik důležitých priorit, což samozřejmě zahrnuje, že vedle toho budou ještě další hlavní témata. E, takže budeme mít priority a potom budou ještě vedlejší témata. Při další diskusi bude velice důležité explicitně označit eh, oblasti, kde se domníváte, že bychom neměli tolik vydat. Takže spíše budeme mít rozpočet eh, založený na nulovém vyrovnání, takže nebudeme moci přidávat další částky. Je to také dobrá příležitost v rámci Lisabonské smlouvy, protože máme větší zodpovědnost a větší vliv. A já jsem také přesvědčen o tom, že dokážeme přesvědčit komisi o novém myšlení. Spoždění jmenování komise také hraje v náš prospěch. Proto velice vítám váš návrh a nabízím spolupráci ze strany ECR. Děkuji, vážený kolego. Pan Abad. Oui, cher eh, Děkuji, dobrý den. Já bych chtěl poděkovat Sidonii Eh, za eh, tuto práci a poblahopřát jí k, k jmenování zpravodajky. Jak víte, tato zpráva nebo tento rozpočet bude velice důležitý, protože již to bude probíhat podle nových postupů podle Lisabonské smlouvy. Eh, ze dvou důvodů je to důležitý rozpočet. Musí smířit tradiční komunitární politiky, což je regionální a zemědělská politika, to samozřejmě nám leží velmi na srdci, a za druhé je také třeba najít nové financování pro nové politiky, zejména v průmyslové oblasti a konkrétně mám na mysli také vesmírnou politiku, o které budu hovořit za chvíli. Sidonia sama Eh, tady eh, zdůraznila politiku ve prospěch mladých. A já jsem velmi rád, že v rozpočtu pro rok 2011 jsou mladí prioritou. Můžete se spolehnout na nás. Eh, my jsme již na otázky mládeže vytvořili jednu meziskupinu, která, jak jste správně před chvílí řekla, se snaží o globální přístup nejen z hlediska mobility, ale také vzdělávání, výzkumu, inovací, kde je možné předložit velmi konkrétní návrhy, pokročit vpřed s jak s mobilitou eh, mladých uvnitř EU, tak i za usnadnit jejich integraci v rámci EU. Jsem velmi rád, že je to jednou z vašich priorit pro rozpočet 2011. Děkuji, Damiane, pan Portaš. Eh, eu vi com, com, com muita atenção eh, as, as primeiras ideias da colega, mas tenho algumas. Já jsem se také zabýval nápady kolegů, ale mám jisté pochyby, které se netýkají pouze kolegů, ale také komisi. My nyní začínáme diskutovat o rozpočtu 2011, ale vůbec neznáme vlastní cíle, konkrétní cíle při přepracování finančního výhledu, protože toto bude od potom ovlivňovat i rozpočet na rok 2011, ale pak dochází také k překlenování, k překrývání určitých lhůt do to těžko můžeme počítat, že do dubna či května budeme znát výhled do roku 2020, což znamená, že rozpočet 2011 bude jednoduše představovat kontinuitu současných rozpočtů. S tím musíme počítat, protože když budeme chtít postupovat jinak, tak to nepovede k žádnému výsledku. Pak vznikne pravděpodobně rozpor mezi našimi budoucími cíly a fakty, která zde, které zde vytvoříme. A moje první poznámka, dru, promiňte, druhá poznámka vyplývá z první. Jsem přesvědčen o tom, že tento rozpočet bude jednoduše pokračováním dosavadní rozpočtové politiky a nepřinese žádné změny. O tom hovořil také kolega Bokroš. V následujících měsících budeme muset hodně zvládnout a sice budeme muset vyhodnotit dopad přílišných či zbytečných výdajů. To je jediný manevrovací prostor, který nám zůstane, tak, abychom mohli formulovat vznešené cíle. A to znamená, že při práci na rozpočtu 2011 se bychom se měli zaměřit na výdaje, u kterých můžeme také učitit úspory, tak abychom mohli přerozdělit určité zbývající výdaje. A potom třetí záležitost, to je mládež. V Itálii Jedím do 39. 80% italských mladých lidí žije do tohoto věku doma a mladí na venkově, ti jsou doma do 40 let, takže jakou věkovou skupinu myslíme slovem mladí? Já se domnívám, že bychom měli podporovat mladé lidi, ale musíme vyjasnit, o koho se jedná. My bychom měli jasně říci, o co se nám vlastně jedná, o co nám jde. Merci, mon cher collègue, monsieur... Děkuji a nyní pan Godmanis. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Chci se vyjádřit k soudržnosti již o se o tom hovořilo, ale chci říci, že dnes na výboru pro regionálním roz, eh, rozvoji jsme se bavili o financování regionální politiky soudržnosti do roku 2011 a žádné jasné odpovědi zde nepadly. DG Regi nás informovalo, že plán byl splněn velice dobře na 99,5%, ale na druhé straně vůbec nebylo jasné, kolik peněz se přesouvá do rozpočtu 2010 ze starého období. Bylo zde zmíněno, že se jedná například o několik miliard. A takže nejenom v politickém duchu, ale také z hlediska účtařského účetnictví musíme tomuto věnovat velkou pozornost. Plnění plateb a plnění roz, provádění rozpočtu. Či za druhé, já se domnívám, že v roce 2011 bude ukončena anticyklická politika. To znamená, že vlády nebudou mít dostatek národních finančních prostředků na investice, budou muset snížit rozpočtové prostředky a bude zde velký tlak na využití evropských peněz, včetně například prostředků ze strukturálních fondů. Poslední návrh o kterém máme diskutovat, je také návrh rady na revizi prostředků, což jde tím směrem, že země, u kterých dojde ke snížení HDP o více než 10%, budou moci dostat větší zálohy z fondu soudržnosti. Zatím to nebylo schváleno, a parlament se k tomu musí ještě vyjádřit. My také o tom budeme diskutovat na našem výboru, ale myslím si, že o tom by se mělo hovořit i zde, protože to může mít do dopad na budoucí rozpočtovou politiku. A já se domnívám, že máme zde další závažnou věc. Tady máme Fond pro globalizaci, předkládají se nové návrhy, ale na konci zjistíme, že tam není žádná rozpočtová položka pro tyto účely. A z tohoto důvodu můžeme pouze doufat, že někde budou někde nějaké nevyčerpané peníze, odkud bychom mohli tyto peníze vzít a financovat financovat tento fond. To není pouze fond pro globalizaci, ale jsou to další fondy, pro které neexistují přímé rozpočtové položky. A to je závažná eh, věc, protože my můžeme zvýšit výdaje jenom tehdy, jestliže víme, že v jiných položkách nebudou peníze vyčerpány. A já se domnívám, že tuto situaci budeme muset brzy vyřešit, jinak se dostaneme do velkých problémů. Děkuji vám. Merci, mon cher collègue. No, děkuji, vážený pane kolego. Paní Kavarlo. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda podpořila návrh, který zde předložila Sidonie. A sice, že se budeme zabývat lidským kapitálem, mládeží, vědou a vzděláváním. To jsou zásadní priority pro naši budoucnost i pro naši konkurenceschopnost. Potřebujeme totiž nové zdroje pro růst a ty musí vycházet z inovace a zdroje využívat účinným způsobem ať už jsou to zdroje energetické a nebo suroviny, je skutečně důležité, abychom je efektivně využívali v Evropě. Tato skutečnost také úzce souvisí s bezpečností, zabezpečením energie, potravin a trvale udržitelným rozvojem. Takže si myslím, že to je také významný příspěvek našemu rozpočtu v souvislosti s výzkumem a vzděláváním. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych ráda přednesla některé poznámky k tomuto dokumentu, který eh, právě teď probíráme. Eh, to je eh, o situaci po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. E, já e, sama e, jsem potřebovala relativně určitý čas, abych se tím zabývala, vzhledem k tomu, že teď vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a my jsme vlastně už v září věnovali určitý čas ještě před vstupem v platnost Lisabonské smlouvy a teď je to trošku jiné, nemáme nejdříve předběžný návrh Teď si myslím, že bychom mohli využít této příležitosti a e, trošku pokročit v práci nejenom v rámci rozpočtového výboru, ale i v dalších e, výborech, které také e, schvalují stanoviska či předkládají pozměňovací návrhy k celému tomuto postupu. Tady pan kolega, který předkládá Eh, návrh, ale také pan předseda a další eh, kolegové by se mohli shodnout na určitém časovém harmonogramu, jak celou práci zvládnout, abychom měli trochu více času. Eh, a to jak v jiných výborech, tak také v, naší, v našem výboru, aby proběhla skutečně seriózní politická diskuse abychom měli trochu práce od, od, odvedené včas eh, před květnem a pak ještě před dalším termínem, který přichází eh, v září. Eh, myslím, že bychom měli lépe využít eh, vstupu v platnost Lisabonské smlouvy a pracovat eh, s tímto návrhem tak, abychom měli k dispozici již v květnu, abychom si lépe rozdělili práci a nemuseli všecko vlastně dělat až v září, a což by pak podle mého názoru muselo proběhnout trošku příliš rychle. Merci. Děkuji, ano. Ejda nám poslala písemný návrh, velmi zajímavý, který se týká toho časového hormonogramu, který navrhuje a já myslím, že Sidonia eh, by ji také mohla kontaktovat, aby se společně o této věci dohodli a předložili společný návrh. Já se omlouvám členům výboru, protože pracovní eh, text Sidonie dorazil až dnes. Čili všichni vlastně se s ním seznamuje teprve nyní. E, v příloze je současný stav návrhu časového harmonogramu až do listopadu 2010. Tedy schvalování rozpočtu na rok 2011 bude probíhat až do této doby. Máte tam také malou tabulku, která e, vypadá trošku jako komiks, chybí tam jenom postavičky. A to jasně vyjadřuje právě ten nový postup, jak to řekla Sidonie i další řečníci, tento nový postup už obsahuje pouze první čtení. To znamená, že každá instituce tentokrát musí opravdu velice seriózně postupovat. Nebude možné schvalovat nějaké taktické pozice. Bude zapotřebí okamžitě se politicky rozhodnout a okamžitě vyjádřit svůj politický návrh. Jak bylo řečeno, musíme v nejlepších možných podmínkách využít čas, kterého máme teď trochu více na začátku roku, eh, a zespoň tedy v rámci EP, v rámci našeho výboru, abychom lépe připravili svou politickou pozici a zapojili do toho lépe než v minulosti ostatní výbory. Eh, mám tady ještě další žádost o slovo. Reinhard. Thank you. Uh... Děkuji. Za prvé chci poblahopřát Sidonii ke jmenování zpravodajkou. Já jsem byl před osmi lety hlavním zpravodajem pro rozpočet a opravdu jsem udělal velké zkušenosti. Pravděpodobně to Sidonia udělá také. Pokud se týče plánování, tak zatím jsem neměl čas projít celý dokument, ale nyní se chci zmínit k této tabulce, která tady je. My nemáme pouze toto, ale máme také celou diskusi o meziinstitucionální dohodě, o finančním nařízení. Máme celou řadu specializovaných zpráv, které zpracováváme a co budeme brzy potřebovat, budeme potřebovat celkový plán, program pro náš výbor, protože toto bude jeden z nej intenzivnějších roků, které jsem kdy zažil. Takže budeme se zabývat nejenom rozpočtem eh, 2011, ale i dalšími věcmi. Takže žádám pana předsedu výboru a také sekretariát, aby nám nedali pouze harmonogram pro rozpočet, ale pro celkovou činnost výboru. Pokud se týče diskuse o hlavních směrech, tak tady souhlasím s tím, co bylo řečeno. My bychom měli být první a stanovit program. A je mimořádně důležité, abychom se snažili vytvořit koncentrovaný dokument, ne aby to byl nějaký nadýchaný dokument, který bude mít 80 článků. Musíme si uvědomit, že jestliže chceme vyhrát boj s radou, tak musíme mít za sebou většinu parlamentu. A proto musíme včas diskutovat o prioritách a získat pro ně většinu a musíme se zaměřit pouze na několik málo bodů. Ještě jednu věc, kterou chci zmínit. A měli bychom také analyzovat problémy, se kterými jsme se potýkali v minulém roce kvůli rozpočtu 2010, protože ty to budeme muset řešit i nyní. A s dvěma se také dnes budeme zabývat. To je za prvé strop pro kategorii 1A. Tady je celou řada priorit, to je vesmírná politika, sociální inkluze a další. A proto musíme o nich strategicky diskutovat a rozhodnout se, jak to pojednáme. A také budeme hovořit o GMES dnes. Potom je tady kategorie 5, ta je také na programu a ta je ve vztahu také k E, ke vztahu ke interinstitucionální dohodě a také tady má parlament 20% e, prostor, který se však nalézá úplně v jiné situaci. My musíme o tom rozhodnout včas tak, abychom abychom nemuseli zde tvrdě bojovat s radou. Není to pouze běžná diskuse o kategorii 5, nyní budeme také diskutovat o vnější zahraniční službě, budeme také diskutovat o přechodných pravidlech, jak se postavit k rozpočtu k 2011, k transferům a tak dále. A také je tady mnoho diskusí, které jsou ve vztahu ke Eh, problému interinstitucionální dohody a vztahu. My bychom se měli snažit tyto problémy řešit co nejdříve a dospět ke konzenzu. Ano, děkuji, vážený pane kolego. Já bych chtěl využít této příležitosti a pozdravit Katrin Gika, eh, která je zde v sále Nevím, jestli je to jenom náhoda, nebo chtěla vidět, zda zůstáváme věrni jejímu politickému dědictví či nikoli. V každém případě ona má zajímavou mm, eh, koncepci, neboť se nachází ve skupině expertů EFD, zvláštní eh, představa věrnosti. No, v každém případě, vážená Katrin, vítejte. Eh, zazněly eh, zdůrazněné důležité body. Musíme co nejrychleji si stanovit kompletní časový harmonogram, nejen jak se to týká eh, rozpočtového postupu, ale také pokud je o další důležitá rozhodnutí, která nás čekají. Pracujeme na tom. Je to trošku těžké, Eh, to stanovit přesně, když ještě není jmenovaná nová Evropská komise. Víme, kdo bude komisařem jmenovaným pro rozpočet, ale eh, ta osoba ještě není jmenována a z celé řady důvodů eh, otázka časového harmonogramu samozřejmě nezávisí pouze na něm. Jisté je, že musíme mít k dispozici tato upřesnění a pracovat v co nejlepších podmínkách. Gehan má pravdu, když říká, že nová odpovědnost, kterou dává našemu parlamentu Lisabonská smlouva, ještě více zdůrazňuje to, že potřebujeme mít opravdu velkou většinu, výraznou většinu. Asi si vzpomínáte, že se nám v tomto duchu podařilo schválit rozpočet na rok 2010 čtyřpětinovou většinou vyjádřených hlasů. To znamená výrazně nad dvěmi třetinami hlasů. To jsme si stanovili jako politický cíl, protože jsme chtěli projevit naši sílu oproti dalším institucím. A myslím, že bychom měli pokračovat a nadále postupovat takovýmto způsobem. Tak to také prezentuje Sidonia. A proto jsme chtěli již dnes začít s touto první výměnou názorů o eh, hlavních prioritách. Je to stále ještě takové Eh, první, taková první výměna názorů, povrchní výměna názorů, ale je přece jen velice důležité, že již od začátku roku eh, máme ten dobrý zvyk, že takto postupujeme. Eh, náš výbor tak postupoval i dříve a snažíme se to udělat ještě výrazněji letos. A dále také Reimer v rámci povinnosti stáleho zpravodaje o finančních perspektivách by Eh, mohl vypracovat malou tabulku nebo takový pracovní dokument, který se týká těch marží, které jsou k dispozici v jednotlivých kategoriích a podkategoriích, protože eh, po jednání o rozpočtu na rok 2010 eh, ty marže se počítají spíše v halířích než v miliardách eur. 0,01 Ehm, no, to snad je ještě trošku malá marže. Eh, paní zpravodajko, já se omlívám, omlouvám, Reimer nejdříve, nebo já se omlouvám, Reimer k tomuto bodu a pak pan Kolino k tomu dalšímu. Eh, <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já bych rád navázal na to, co zde před chvílí zaznělo. Samozřejmě nás čeká celá řada měsíců naplněných intenzivní prací. Otázka, zda to bude nejkomplikovanější rozpočtový rok, záleží trochu na tom, s jakými ambicemi a s jakou odvahou komise bude přistupovat k návrhům na aplikaci interinstitucionální dohody, jakým způsobem je bude předkládat, nakolik zohlední také celou řadu našich starých stanovisek i současných počínaje Lisabonskou smlouvou a například mojí zprávou k review rozpočtu a také návrhu od Lašlo Sojana z prosince, která získala velkou podporu. A ta čtvr, čtyř pětinová většina z prosince byla proto tak důležitá také proto, co nás čeká v příštích měsících. Když se podíváme na rozpočet 2011, ta víceletá dohoda, kterou nyní musíme dosáhnout, bude mít velký vliv na jednotlivé kategorie a položky, tak si musíme uvědomit, jaké pak máme ještě možnosti eh, a v ostatních kategoriích, ale v podstatě žádné. A nebo budeme eh, účinně přerozdělovat prostředky, hledat určité marže, tak jako tomu bylo v minulých letech u jednotlivých projektů, které přišly od komise a nakonec se nám podařilo to úspěšně učinit. Ovšem ty marže, které jsou k dispozici, už nejsou takové, jako jsme měli v uplynulých dvou letech. Tato doba se chýlí ke konci a proto je to celé zajímavá otázka také s ohledem na prodiskutování rozpočtu pro rok 2011. Já jsem ochoten pro příští schůzi připravit pracovní podklad, podívat se na to, jak budeme zacházet s aplikací eh, IID, protože podle článku 3 v případě revize smluv je třeba eh, přizpůsobit interinstitucionální dohody a to jednohlasně, jednomyslně mezi jednotlivými institucemi. A já bych rád informoval kolegy, že pokud výsledek bude neuspokojivý, já jako zpravodaj také možná dám stanovisko předběžně říci ne. Budeme se také muset prodiskutovat, jak rozdělíme tuto internacionální dohodu, když řekneme, jedna část přejde do víceletého finančního rámce, bude tam souhlas parlamentu, je to pouze technická úprava, anebo z toho vyplývá z této úpravy politických priorit, ke které dojde v souvislosti s Lisabonem, nebude třeba zde předložit také určitý finanční plán? co se týče jednotlivých pracovních míst, vnější zahraniční služby, různých priorit, například ve vesmírné politice a dalších věcech, které jsou předložené v návrhu. Bylo by zajímavé, kdyby komise předložila v únoru či březnu návrhy, zda existují určité kato, eh, kalkulace, určitý phasing in, co nás čeká eh, v rámci finančního rámce, anebo to celé posuneme eh, až na souvislost se strategií 2020. Na tyto otázky musíme nalézt odpovědi a také musíme nalézt odpovědi na otázky, co chceme jako parlament na základě aktuální interinstitucionální dohody, co z toho chceme transferovat do budoucna, kde chceme mít spolurozhodování a co zase chceme zachovat v interinstitucionální dohodě. Protože některé věci se stanou přebytečnými, obligatorní, neoblig, nepovinné záležitosti a jsou určité kapitoly, do kterých se budeme muset kompletně pustit, budeme muset kompletně otevřít. Vzpomínám si, jak jsme vyjednávali o právu parlamentu na informace o společné zahraniční a bezpečnostní politice. Získali jsme potom takové informace, které jsme dříve neměli. Tato konzultace podle mého názoru už začala relativně dobře fungovat. Ovšem, proto jsme se museli také něčeho vzát. Například, že v rámci rozpočtových položek v této oblasti nebudou rezervy a další záležitosti. Ale nyní se také mění kontaktní osoby v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky v souvislosti s Lisabonskou smlouvou a z toho nutně vyplývá, že celá kapitola SZBP, včetně otázky konzultací, je téma, které se musí nově projednat a nestačí pouhá technická úprava toho ostatně také vyplývá, že se to musí učinit paralelně s vypracování stanoviska k vytvoření vnější zahraniční služby, které vypracuje ústavní výbor anebo jiný výbor. Budeme zde muset projednat také otázky rozpočtové, přizpůsobení interinstitucionální dohody, tak abychom prostřednictvím interinstitucionální dohody případně rozpočtového řádu mohly ovlivňovat chod věcí. A nyní tedy záleží, co nám komise předloží. A zase komise domnívá také s ohledem na budoucí finanční vývoj, že je schopná vypracovat už určitá hodnocení, které poskytne prvotní informa- informaci, a nebo zda se toho musíme ujmout sami. Proč to tady říkám? Už se stalo dříve, když naše protistrana nechtěla uvést konkrétní čísla, tak jsme se toho museli ujmout my. To by bylo tedy takové předběžné první stanovisko, a také reakce na Hirana. A až 17. nebo jiný den v měsíci možná komise předloží své stanovisko, tak samozřejmě i pro tu novou komisi to bude velice složité, protože předběžné práce Eh, už byly učiněny tou komisí, které nyní končí mandát. A bude tedy také zajímavé, jak se k tomu postaví nová komise, pokud se ty témata budou zpracovat více technicky a méně politicky, až budeme jednat s novou komisí, s novým komisařem a těmi, kdo zde budou kompetentní, jak to bude vypadat, až budeme vést příslušná potřebná politická jednání. Tak, abychom co nejdříve dospěli té společné dohodě. Zde ale není rozhodující harmonogram, ale výsledek, to je to, co se počítá. Protože komise také na podzim může ještě předložit určité úpravy pro rozpočtový postup a čísla, která budeme řešit v rámci dohodování rozpočtu 2011. Takže čas je významný faktor, ale významné je i pro rok 2011, jaký bude kvalitativní výsledek. Já se, pane předsedo, vynasnažím některé tyto myšlenky již prezentovat na eh, příštím zasedání výboru, abychom o nich mohli intenzivněji diskutovat. Děkuji. Děkuji, Reimere, za tyto velice relevantní poznámky. Paní Kolino. Děkuji, pane předsedo. Já s vámi souhlasím. Není to problém jen časového harmonogramu, je to především problém cílů, který chceme dosáhnout. Chci eh, poděkovat kolegyni Sidonie, eh, která velice dobře prezentovala priority na rok 2011. Je tady samozřejmě problém mladých, eh, studentů, výzkumníků, otázka inovací. Chtěli bychom interpretovat první post-lisabonský rozpočet eh, a interpretovat také společenský vývoj. Před chvílí kolega Portaš eh, připomněl, že v Itálii jsou lidé mladí až do, roku, až do věku 39 eh, let. Já jsem jako Ital si to tak neuvědomil, ale probíhá teď sociologická diskuse o tom, jak se vyvíjí společnost, jak se vyvíjí rodina a jak se vyvíjejí také problémy Eh, právě toho jevu, že mladí zůstávají domů a doma a kdy odcházejí z rodiny. Eh, to se samozřejmě týká pouze té eh, nejužší rodiny, to se týká rodiny trošku šířeji. Otázka rozpočtu 2011 a Eh, otázka mladých eh, z hlediska rozpočtu. To je velice důležité. Já bych chtěl navrhnout ještě další bod, eh, který sleduji velice pozorně a to je také otázka bezpečnosti na silnicích. To je velice důležité z hlediska mladých a z hlediska dopravy. Otázka chování či zvyklostí mladých. Víme, že Eh, mladí jsou bohatstvím Evropy. Eh, proto se parlament musí věnovat této důležité otázce. Eh, kulturní hodnoty, postoje, chování. Velice často se nové generace spíše přiklánějí k hedonistickým praktikám. My v parlamentu, v našem výboru, se musíme trošku orientovat eh, v těchto věcech rozpočtu 2011. Eh, předjímat eh, věci je velmi pozitivní. Pane předsedo, pokud jde o otázku roku 2020 a výdajů, o tom jsme již hovořili, myslím, že tady musíme být jednoznační. My zastupujeme lid, nikoli byrokracii. Ani národní, ani evropskou byrokracii nezastupujeme. Na nás závisí politické linie, na nás závisí orientace, eh, které umožňují pak občanům realizovat své volby. Děkuji, pane kolego. Eh, pokud o věk, já jsem dříve ve Francii patřil k politické straně, eh, která podobně jako jiné politické strany, měla eh, svou organizaci mladých. Eh, být členem této organizace mladých vyžadovalo splnění dvou podmínek, to znamená buď být mladší než 30 let, nebo eh, mít 30 let. Bylo to opravdu velice zvláštní. Prostě neustále vám říkali, jste příliš mladí, příliš mladí na to a na ono. A pak najednou už jste byli příliš staří. Sidonie, tak tedy vzhledem k této velmi bohaté diskusi. Děkuji vám za veškeré komentáře, všechny jsem si pečlivě zaznamenala. Mám ten dojem, že jsem si vyslechla podporu pro moje obecné zaměření a to je pro mě velkou motivací. Některé vaše komentáře byly velice konkrétní a já je zajisté využiji v další práci. Já nevím, zdali nyní mohu, pane předsedo, reagovat na určité připomínky. Rozpočet 2011 musíme pojednat v celkovém rámci, víceletém rámci a tady také se chci vyjádřit k tomu, co řekl pan Bokroš. Já se také neobávám podívat se na to, zdali můžeme něco snížit. To znamená, tam, kde máme nějaké marže, tak tam také se můžeme podívat na to, kde peníze nebyly využity, tak abychom nešli pouze směrem k revizi víceletého rámce, ale musíme se podívat na to, zdali najdeme nějaké nevyčerpané fondy a to by byla taková určitá alternativa pro budoucí financování. Toto je také ve vztahu ke slovům pana Godmanise. V minulých letech jsme zjistili, že existují určité položky, které jsou vysoce dotované, ale nejsou vyčerpány tím se také hodlám zabývat v rámci revize a také se těším na práci monitorovacích skupin, kde budeme hledat jednotlivé finanční částky a nové postupy. A co je také důležité, je harmonogram. Podívám-li se na harmonogram, pak musíme doplnit ještě další paralelní procesy. Já plně souhlasím s kolegou, který se o tom zmínil, ale také bych byla velice ráda, kdyby zde byla přítomná komise, protože bych ji ráda se obrátila na komisi a chtěla bych, aby se komise k tomuto harmonogramu vyjadřila. Takže já se také ptám, co se stane s dopisem proveditelnosti a zdali se tím komise bude zabývat a podobně. Takže já doufám, že tento harmonogram, k tomuto harmonogramu eh, nových postupů se vyjádří i komise. Španělská kolegyně se ptala, proč je tolik akcí v druhé polovině roku. Já se domnívám, že nám jde o to, abychom si rovnoměrněji rozložili práci a my musíme požádat všechny politické skupiny, aby se vyjádřili a nejdříve to musí politické skupiny projednat u sebe ve skupinách. A když, ne, když budeme posléze překla, předkládat e, návrhy, tak je můžeme připravit během léta. Tady jsem trošku ironická a myslím si, že takto asi postupovat nechceme. Proto navrhuji, abychom těsně spolupracovali s jednotlivými výbory v první polovině roku a také při eh, zpracovávání posňovacích návrhů bychom měli postupovat realisticky. Jde o to, co, to, co předložíme, bude bude velice důležité a konkrétní, protože budeme mít jenom jednu šanci, budeme mít jedno jediné čtení a potom dohodovací řízení. My také očekáváme, že jednotlivé další konkrétní hlavní výbory budou postupovat disciplinovaně a budou s námi také důsledně spolupracovat. Já jsem se nechtěla pustit do akademické debaty, když jsou mladí lidé a když nejsou mladí, ale já bych se zde chtěla přeci jenom k tomu filozoficky vyjádřit. Mladí lidé, to je pro mě zdroj kterého nám stále více ubývá, je stále více řídký. Takže mladí lidé to je síla, která bude budovat blahobyt Evropské unie v budoucnosti a tak je tedy pro mě je jedno, kolik jim je, jestli je jim 22 nebo 37. Já především se dívám na to, že oni jsou zranitelní a především v onom procesu, když přechází ze vzdělávacího zařízení eh, do pracovního procesu. Takže mně jde o to, že tento moment je klíčový pro život, tak aby lidé, mladí lidé byli dobře vzdělaní a potom přešli do profesního života. A také jsem Eh, na toto nahlížím například z hlediska mobility, také dalších programů, jako je Erasmus, a také musíme zde zapojit vědu a vědce a možná, že bychom také se mohli zabývat mobilitou učňů a také uznávání kvalifikací v rámci mobility mladých lidí. Já jsem socioložka a v současné době se diskutuje o tom, že tento klasický okruh škola, práce, důchod, všechno toto se mění. Jestliže někdo mladý odejde ze školy a jde do práce, tak e, několikrát lidé E, vlastně jsou mladí v průběhu jejich života, protože z práce se jdou opět vzdělávat a zase nastupují do práce. Takže e, Evropané jsou mladí celý život, protože probíhá cyklické vzdělávání. A e, jestliže Jde tedy o to především o mobilitu mezi vzděláváním a profesním životem a toto je relevantní i pro starší lidi. Takže mládež je pro mě klíčové slovo, jak se pustit do těch hlavních úkolů. Děkuji vám. Děkuji, Sidonie. Ano, myslím, že všichni ocenili vaši kompetentnost i duch, ve kterém se připravujete na tuto velice důležitou úlohu v tomto klíčovém roce. Stejně tak důležitá další věc je, kdy přecházíme k rozpočtům dalších eh, institucí a toto nám přednese Helga, eh, tedy problé- politické aspekty tohoto rozpočtu 2011. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, abych napřed promluvila svoji mateřštinou. A při vší úctě k panu Bokroši a jeho politickým názorům chci říci, kdyby tomu skutečně bylo tak, jako on o tom mluvil, že Evropský parlament se po, prosadil se všemi svými ambicemi, tak by, myslím, rozpočet vypadal úplně jinak než ten stávající rozpočet chtěla jsem zde přece jenom toto říci, abychom věděli, v jakých měřících se pohybujeme. A druhá poznámka, to bych navázala na kolegu Bergeho. Domnívám se, že i v souvislosti s diskuzí, která probíhá o otázce výše rozpočtu parlamentního. Tuto diskuzi jsme vy minulý týden ve Štrasburku. Je důležité uvědomit si, jakou máme strategickou situaci, co nám přináší Lisabonská smlouva v souvislosti s rozpočtem komise, ale zvláště také v souvislosti s rozpočtem Evropského parlamentu, jaký je význam této smlouvy. Nakolik budeme úspěšní, to je vždy ještě jiná otázka, ale myslím, že potřebujeme politickou dohodu o tom, že poté, co jsme nyní eh, úspěšně uzavřeli kapitolu Lisabonské smlouvy, nyní musíme společný zájem tuto smlouvu realizovat a také ji musíme přizpůsobit naše pracovní možnosti, ať už se to týká naší práce poslanců, práce výborů a také práce dalších služeb a orgánů, například co se týče politických oddělení nebo třeba i knihovny. Už jsme často diskutovali o tom, jak je vybaven například americký kongres a jak my. Samozřejmě se to nedá, nedá srovnávat jedna ku jedné, ale když se podíváme na výkonnost amerického kongresu, tak my jsme vybaveni ještě relativně omezeně. To alespoň co se týče řádových nároků, o kterých zde diskutujeme. To byla první poznámka. Druhá poznámka na úvod je tato. Minulý týden jsme se dohodli na tom, že rozpočet parlamentu by neměl překročit 20%, alespoň co se týče roku 2010. Dovolte mi, abych připomněla, že zde máme parlamentní dohodu, Parliament's Agreement, a ta když vznikla, tak zde bylo o něch 20% bez jakéhokoliv rozšíření politiky budov a podobně v minulých letech, to bylo vždy těch 20% a zahrnovalo vlastně i tyto politiky. Takže bychom si tehdy žili na příliš vysoké noze, to se nedá říci. Samozřejmě vím, jaká jsou omezení, záleží také na pozici rady, ale když nyní vedeme takovou strategickou diskuzi o tom, co znamená Lisabonská smlouva a jak efektivně pracovat, měli bychom si uvědomit, že jsme se nedrželi úplně všech kategorií. Já jsem se pokusila spolu s kolegyní udělat takový prvotní přehled. Přehled toho, o čem diskutujeme v souvislosti s rozpočtem 2011, jak tyto diskutované záležitosti ho ovlivní a nyní bych přešla do angličtiny a začnu 20% podílem e, okruhu 5 a jde o to, jakým způsobem dostaneme sem všechny výdaje a to je založeno na extrapolaci odhadů rozpočtu z roku 2010 na 2011 a toto by vedlo k s dalším výdajům k 2, 4 a 4 eh, milionů euro, jestliže zachováme jednotlivé částky pro poslance a jestliže zvýšíme tuto částky na tisíce euro, tak by to znamenalo, že bychom potřebovali dalších 35 či 36 milionů euro. A toto je jiná situace, jiná otázka. Jestliže budeme mít nové pracovníky a také na ně dostatek peněz, pak musíme si říci, zdali budeme muset změnit celou naši strukturu budov například. Toto je všechno velká otázka, o které musíme diskutovat, ale ne, je to všechno propojené. Nejde pouze o alokaci nových finančních prostředků, ale jde o to, jak s tím budeme každodenně hospodařit. Druhá otázka týkající se navýšení platů a co by to znamenalo. Od had 1,8 85% a toto by znamenalo 145 milionů pro všechny instituce a pro parla, pro Evropský parlament by to znamenalo asi 14 milionů. Když dáme tyto dvě částky dohromady a jestliže vidíme, že kategorie 5 se zvýšila, tak by to bylo 52 milionů a tyto dvě částky, když je sečteme, tak to znamená, že bychom potřebovali víceméně tuto částku pro tuto novou strategii. A toto by znamenalo, že tady níž nezůstane žádná marže. A potom je tady další věc, o které musíme diskutovat. Jsou tady nové informace, že možná, že dojde k náhradám ze strany belgické vlády ve výši 85 milionů. Toto jsou peníze, které jsme vydali za okolí nové budovy parlamentu, ale vlastně to nebylo byly výdaje Evropského parlamentu a proto bychom mohli argumentovat, že požadujeme kompenzaci a možná, že bychom mohli tyto dodatečné částky ještě dostali. A to by také mělo dopad na o něch 20% a zdali 20% chceme zachovat. A jestliže je chceme zachovat, pak bychom měli prostor, jak pracovat s těmito penízi. A pak je tady další politická otázka, strategická otázka, zdali hodláme zůstat v rámci těchto 20% a z politických důvodů, by to bylo dobré, ale pro naši práci a abychom skutečně byli schopni pracovat eh, velmi kvalitně a splňovat úkoly Lisabonské smlouvy, pak možná, že by tady byly argumenty na změnu tohoto stropu. A ještě jedna věc, kterou chci dodat, to není nic mimořádného, ale my zelení bychom chtěli e, také udělat jednu věc. V této budově máme e, Microsoft, programy, ale my proti těmto monopolům také bojujeme tak, aby měl přístup pouze jedna velká společnost. Měli bychom tedy tento model změnit tak, aby se zde mohly ukázat i jiné společnosti a aby to všechno bylo také pro, propojeno a tento návrh předložíme. Děkuji mnohokrát, Helgo. Pan Voge. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Eh, jak už jsem řekl dříve, eh, rozpočet 2011 bude obtížný, o tom není pochybnost. Eh, budou tady diskuse o dalších institucích, o parlamentu. Budou to těžké diskuse. A Eh, půjde pak také později o diskusi návrhu opravného rozpočtu eh, na rok 2010. I to může být poněkud kontroverzní, stejně tak jako ten rok 2011. Je velice důležité, abychom si stanovili priority, co nejdříve bude možné. Eh, na rozpočet roku 2010 tam jsme samozřejmě řekli, jaké jsou tady e, otázky lidských zdrojů, jazykových aspektů, organizace e, informací pro členy. Také jsme řekli, že klademe důraz na politiku v oblasti nemovitostí, komunikací a také historie parlamentu. To všechno bylo pro nás bylo velmi důležité, něco se podařilo, e, něco již nebude nadále našimi prioritami a myslím, že také bychom to měli co nejrychleji diskutovat. Podle mého názoru měli bychom se dívat eh, na proměnlé, eh, na eh, především volby, které činíme, kdy vynakládáme peníze, které možná v budoucnu už nebudeme muset vynakládat pokusit se stanovit, eh, kde se nachází ty jednotlivé eh, položky, jaká rozhodnutí, jaké priority. O tom bych přivítal diskusy. To všechno podle mého názoru ještě bude třeba dále diskutovat, jako především politika v oblasti nemovitostí. Eh, to bude pravděpodobně trvalejší bod, který se bude objevovat v diskusi. Nebude možné to omezovat pouze na jeden rok do budoucna bude třeba sledovat dlouhodobější linie a také je tady otázka eh, těch 20%, o kterých hovořila eh, zpravodajka. Tady je podle mého názoru určitý gentlemanská dohoda, která nevím, zda do budoucna eh, bude udržitelná, protože to ovlivňuje, jak parlament pracuje a na to má samozřejmě dopad i ta Lisabonská smlouva. Celou řadu věcí musíme diskutovat, ale podle mého názoru v tuto chvíli je nejdůležitější zajistit, abychom opravdu diskutovali o prioritách. Co je našimi prioritami? Merci, mon cher collègue. Monsieur Fernand. Děkuji, pan Fernand. Eh, Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych eh, nejprve pozdravil paní zpravodajku. A dovolte mi, abych eh, vyjádřil podporu cílům, které nám zde představila. Alespoň my za EPP. Důležité je, abychom měli možnost výborným způsobem plnit naše úkoly. To znamená to znamená, aby to nebyla přílišná finanční zátěž evropských občanů, ale potřebujeme příslušné prostředky na to, abychom tento úkol plnili. Toto je hlavní kritérium. Poslanci potřebují určité potřebné prostředky pro to, aby mohli působit ve svých politických skupinách, i v jednotlivých výborech. A nyní musíme stanovit, co jsou to ty fixní náklady. To jsme vždy zdůraznili. Bylo by dobré, kdybychom v souvislosti s novými rámcovými podmínkami, novou smlouvou, která platí, pokročili kupředu a měli takový rozpočet, kde bude mít přednost legislativní priorita. Politika budov mývala velký podíl na našem rozpočtu. Je důležité, aby chom přeskoumali právě tuto politiku budov a možná ji zcela zastavili, protože to přece není naše priorita. A co se týče té takzvané gentlemanské dohody, ta je pro nás, tam je pro nás závazek a sice dodržet o nich 20%. Neměli bychom tedy vyslat signál, že jsme i nadále dodržovat o něch 20%, plnit tento ústupek, a nebo zůstat i pod 20%. Hlavně bychom měli seškrtat všechny nemandatorní výdaje. Znam, to znamená to tedy zkrátit ty výdaje u těch položek, které eh, ne, mají prioritu. A až toto všechno přeskoumáme, stanovíme naše potřeby a zjistíme, že i pak nám nepostačí o něch 20%, abychom splnili prioritu optimální legislativy, tak pak bychom mohli přemýšlet o tom, zda překročíme o něch 20% Neměli bychom k této záležitosti přistupovat nějakým fundamentalistickým způsobem, protože pokud existuje instituce, která má plnit mnohem více úkolů po schválení Lisabonské smlouvy, tak je to právě Evropský parlament a to je něco, na co se můžeme odvolat. Samozřejmě musíme také zajistit příslušnou komunikaci v médiích a dospět mezi sebou ke konsenzu v této záležitosti. Měli bychom se eh, dohodnout na tom, kde je možné udělat eh, určité škrty v rozpočtu a tam, kde nebude možné v rozpočtu šetřit, tak tam bychom se měli sejít s radou a s komisí a vyjednávat s nimi o těchto položkách. Důležité pro mě je, abychom mohli plnit náš úkol. Pan Porteš, prosím. Děkuji. Kolegyně Helga Trypol zde má skutečně velkou zásluhu. Protože zde zmínila i ta ožehavá témata. Já jsem si to eh, spočítal a dospěl jsem i k vyšším číslům, než ta, která uváděla ona. Mně se to týká bodu, který budeme projednávat později a kde je navýšení, plánované navýšení 3000 eur. V této položce bychom celkově potřebovali 26 milionů v příštím rozpočtu. takže 100 milionů, 157, 170 milionů. Potom výdaje, které přímo souvisí s aplikací Lisabonské smlouvy, nebo dodatečné mzdové náklady, které nastanou, ty činí asi 4% celkového rozpočtu Evropského parlamentu. A takovéto navýšení prostředků není politicky ani jinak udržitelné. Proto souhlasím s tím, abychom skutečně detailně si promysleli a prodiskutovali naší výdajovou politiku. Ovšem je zde i další aspekt, který zde chci otevřeně zmínit. Interinstitucionální dohoda a její stávající podoba podstatě počítají s tím, že nikdo se nebude ptát na rozpočtovou politiku ostatních orgánů. Ovšem, všichni máme takový pocit, že alespoň co se týče některých oblastí, jsou určité otázky. Například zda by některé oblasti nemohly splavovat orgány společně, právě proto, aby se zabránilo plítvání prostředky tomto duchu bychom také mohli možná ještě prodiskutovat onu gentlemanskou dohodu. Protože zde nejde pouze o procentuální podíl, jde také o to ukázat odvahu. A například zvážit možnost čerpat určité typy služeb společně tak, aby e, došlo i k určitým hospodářským interakcím. To je takové téma, které bych vám zde chtěl předložit. Pokud dostaneme příštím roce nějaké prostředky navíc od e, Belgického království, tak o rok později ovšem si tuto otázku budeme klásti znovu. My potřebujeme trvale udržitelná řešení, abychom zvládli administrativní výdaje. Děkuji. Helko, Chtěla byste reagovat na názory kolegů? Nejdříve bych chtěla poděkovat za veškeré připomínky a podněty. Zástupce EPP znovu zopakoval, že na jedné straně máme dobrý důvod zůstat při 20%, ale stejně tak bychom neměli být fundamentalisty a tak také bychom to měli znovu hodnotit. Já tady chci navrhnout, jestliže zjistíme, že dochází k plítvání, anebo že můžeme restrukturalizovat určité výdaje, tak bychom to měli také tak udělat, tak abychom zacházeli s penězi hospodárně, ale nesmíme přitom ztrácet cíl ze zřetele tak, abychom mohli pracovat co nejefektivněji a nejkvalitněji je To musí být naším dalším cílem a proto má radost z další práce a těším se na další práci, protože si myslím, že důležité především budou většiny, ke kterým dospějeme, pro podporu rozpočtu, bude to také důležitý politický signál a také všichni víme, že dohoda s radou nebude jednoduchá. Děkuji. Merci, Helgo. Děkuji, Helgo. Ano, skutečně. Také jsme to řekli při hlasování o rozpočtu parlamentu na rok 2010. A také jsme to řekli eh, při diskusi o opravném rozpočtu 2010 o e, převodu e, ve zprávě Vladimíra Maňky. Čili tady skutečně je určité dilema pro celý soubor rozpočtu a zejména pro rozpočet Evropského parlamentu. Na jedné straně uplatnění Lisabonské smlouvy e, znamená v tomto roce, že rok 2010 je rokem, kdy musíme žádat o zvýšení prostředků, eh, abychom mohli naplnit své povinnosti. Ale na druhé straně je to také rok eh, nejhroznější hospodářské krize od druhé světové války. Národní rozpočty a také evropský rozpočet samozřejmě tady podléhají značným omezením a tedy budeme muset eh, mezi těmito rozporuplnými podmínkami nějak navigovat. Děkuji, děkuji Helze, děkuji všem těm, kdo hovořili a přecházíme k bodu 8. Eh, Naš výbor má vyjádřit stanovisko eh, k Evropskému programu pozorování země a to zejména eh, satelitním systémem GMS. Spravodajem, tedy navrhovatelem stanoviska je náš kolega Damien Abad a dávám mu slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, vzhledem ke vstupu v platnost Lisabonské smlouvy, kdy vzniká nový e, právní základ pro vesmír a také proto, že jsou zde politické priority nové komise, jak o tom hovořil předseda Barroso, Eh, vzhledem k tomu všemu je tedy vesmírná politika klíčovým sektorem EU. Jak to bylo řečeno, znamená to, že z krátkodobého i dlouhodobého hlediska bude zapotřebí tomu věnovat eh, pozornost v oblasti rozpočtu GMES. Především bych chtěl říci, že tady jsou bezesporu velké eh, přínosy pro občany. Je to otázka ochrany životního prostředí, je to otázka bezpečnosti. Také nedávné události na Haiti ukázaly, jak velice důležité jsou obrázky, které eh, zrealizoval satelitní systém GMES. Bylo okamžitě vidět, kde jsou nejvíce postižené oblasti a jak velice důležité je používat na evropské úrovni satelitní eh, techniky Vesmírná technologie znamená také skutečně evropskou průmyslovou politiku na základě konkrétních projektů. A myslím, že to také umožňuje vyvolat pozitivní synergie v dalších hospodářských oblastech, jako například ve službách, kdy se vytvářejí značné možnosti i pro malé a střední podniky to všechno znamená, že je třeba se věnovat financování tohoto programu eh, jednak z krátkodobého a jednak z dlouhodobého eh, hlediska, i když obojí je samozřejmě provázáno. Pokud jde o krátkodobé hledisko, my samozřejmě především musíme zajistit spuštění celého programu. Návrh, o kterém dnes diskutujeme, předpokládá, že bude vytvořen právní základ, který umožní zajistit kontinuitu eh, přípravných eh, postupů z iniciativy Evropského parlamentu. Jak víte, program GMES, který běží už 10%, doposud probíhal v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum eh, a vývoj 1,2 miliard eur v období 2007 až 2013. Evropská eh, vesmírná agentura se podílí na programu 1,6 miliardami eur. Já bych chtěl právě v tomto eh, smyslu objasnit svůj druhý pozměňovací návrh, protože eh, celá finanční obálka, která je k dispozici v rámci sedmého rámcového programu pro GMES, Eh, nepřesahuje jenom těch 43 milionů eur, které se týkají eh, vesmíru, eh, kdy Evropská komise sama navrhla tady to využít a pak ještě 209 milionů eur a k tomu ještě přidat další prostředky 107 milionů eur, které již byly v rámci operačních eh, misí programu a které mohou být použity eh, při eh, výzkumných postupech tohoto programu. Eh, vývojová fáze už nyní končí a od roku 2011 budeme více v operační fázi, kdy bude nutné najít nové zdroje financování eh, z komunitárních prostředků a proto komise navrhuje eh, další obálku 107 milionů eur, aby bylo možné financovat některé operační mise. Chtěl bych upozornit na finanční problémy tohoto programu na to, že okruh 1a, jak se o tom hovořilo v předchozí diskusi, je okruhem, eh, na který je velký tlak a vzhledem k tomu, jak se vyvíjí eh, tato dodateční, dotačná obálka 2011 až 2013, kdy tady bude 56 milionů v roce 2013, to všechno znamená velké další eh, náklady v okruhu, který už je sám eh, pod obrovským tlakem. Navíc se s tím vším ještě původně v víceletých perspektivách nepočítalo. A přitom se tady objevují potřeby, které ještě nejsou pokryty. Především vesmírná dimenze programu. Tady jsou tři totiž eh, osy eh, vesmírná osa, která je samozřejmě velmi důležitá, a také osa služby. A právě ta vesmírná osa znamená, že, jak říkají experti, některé operace ještě musí najít financování 200 až 300 milionů eur eh, podle Evropské eh, vesmírné agentury. A já bych chtěl zdůraznit, že je nezbytné v krátkodobém výhledu jasně definovat eh, rozpočtovou strategii v programu po roce 2013. Program GMES Eh, musí být jasně zdůrazněn v dalším víceletém finančním programu. Eh, jasné je, že potřeby tohoto programu jsou vyšší než prostředky, které byly doposud přičleněny. Chceme-li zajistit eh, satelitní operace Sentinel A, Sentinel B a zajistit také vypuštění satelitu Sentinel C. To je v pozměňovacím návrhu číslo 4. Spíše než eh, se dívat na toto nařízení pouze z krátkodobého hlediska, je třeba se na něj podívat eh, z hlediska budoucích finančních perspektiv. Tady jsou v roce 2003 důležité body, především strategie UE 2020, pak přes výzkum v polovině období eh, sedmého rámcového programu a pak ještě samozřejmě financování nových politik, tak jak s tím počítá Lisabonská smlouva. Chtěl bych upozornit také na použití nástroje flexibility a také použití tzv. legislativní flexibility, jak s tím počítá článek 37 a 2, což jsou velice důležité nástroje. A nesmíme zapomínat, obracím se především na radu, která velice často zapomíná na tento nástroj a to především je obsaženo pozměňovacím návrhu číslo 3. Já myslím, že v tomto nařízení vidíme zcela jasně, že eh, krátkodobý, eh, střednědobý a dlouhodobý výhled jsou navzájem propojeny. Eh, období 2014 až 2020 bude do velké míry záviset na tom, co bude rozhodnuto v operační fázi 2011 až 2013. Podle konzultací, které jsem vedl s komisí, členskými státy i průmyslovými podniky, strategie se musí především zaměřit na otázky, které se týká vlastnění infrastruktur a zpracovávání údajů, také politik politika nákupů a také politika v oblasti mezinárodní spolupráce s třetími zeměmi. Můžeme tedy říci, že spolupráce mezi Evropskou komisí a Evropskou vesmírnou agenturou eh, fungovala v období této fáze, v okamžiku, kdy dochází eh, k vlastnímu provádění je zapotřebí posílit ještě toto spolupráci a proto je třeba vytvořit radu partnerů, eh, což bude doplňovat Eh, kolegium GMES, jak s ním počítá toto nařízení. Představa je taková, že výbor GMES se doplní o strukturu, která již eh, dočasně existuje, což prakticky nebude znamenat žádné další výdaje a bude to znamenat mít eh, jasnou rozpočtovou politiku na několika úrovních. Není to můj výmysl, je to věc, kterou členské státy i sama Evropská komise jasně eh, vyjádřili na prosincovém zasedání eh, Rady pro vědecký výzkum v roce 2008, kdy je třeba vytvořit rozpočtovou strategii na středně a dlouhodobé výhledy. Tedy vytvořit eh, takovou, takovouto radu partnerů, to je pozměňovací návrh číslo 5, a také jde o to vyzvat komisi, aby předložila strategii financování na středně a dlouhodobou eh, dobu do prosince 2006. Eh, v posledním článku můžeme ještě si klást otázku, jak se tam odkazuje na jednotlivé orgány vnitřní tady samozřejmě už existuje taková, taková představa tohoto rady partnerů na eh, dočasné bázi. A teď si myslím, že by bylo na čase to jasně také stanovit, protože je nezbytné dát další prostředky prostřednictvím eh, přeskumu víceletého rámce, abychom využili všech eh, potenciálů programu GMES, což je opravdu velký závazek ze strany komise i ze strany členských států. Tady máme velkou výzvu, ale také velkou šanci, eh, což jde tím směrem, eh, který před připomněla zpravodajka pro rozpočet. Děkuji, vážený pane kolego, za tuto prezentaci i za vaše pozměňovací návrhy. Prosím, dávám slovo Gerhardovi. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já tady nahrazuji paní Herco, která je na jiném výboru. Mám několik otázek je jasné, že tato věc je prioritní a sice jak z průmyslového hlediska, tak je to také důležité z hlediska životního prostředí a technologického hlediska. Ale není nám jasné financování, je tady celá řada čísel. Takže toto financuje Evropská vesmírná agentura, potom další eh, program jako sedmý eh, rámcový vědecký program a potom ještě potřebujete na další tři roky dalších 107 milionů. A pro nás by bylo zajímavé dozvědět se, kolik to je pro rok 2011 těch jednotlivých Eh, finančních toků a také z dalších finančních zdrojů, jako například z PPP. My například zde nevidíme úplný obrázek pro rok 2011 a nevím, kdo by to měl vyjasnit, zda by to měla komise nebo jak je to zorganizováno, nebo zdali by vnést světlo měl zpravodaj. Takže všechny ostatní také se ptám, zdali ostatní části spadají pod finanční rámec a tedy těch 107 milionů je z hlediska stropu ten jediný problém. Těch 10 ještě spadá pod ten strop, ale 107 milionů není malá částka. Podíváme-li se na problémy v kategorii A, 1A, tak je to opravdu problematická záležitost. A také již na rok 2011 takže bylo by velice dobré, kdyby toto mohla vyjasnit buď to komise nebo zpravodaj. A potom tady jsou také problémy s finančním rámcem a proto se chci zeptat zpravodaje na pozměňovací návrh 1, kde tento problém řeší. Já si myslím, že bychom měli hovořit ještě jasnějším jazykem než on, protože si myslím, že je, on tady říká, že bude to kompatibilní se stropem jenom tehdy, jestliže všechny instrumenty a tak dále pod eh, interinstitucionální dohodou budou využity a tak dále ale já si myslím, že bychom měli tam formulovat, že toto bude podmínka pro revizi, jinak to nemůžeme všechno financovat. Takže tady bychom měli hovořit zcela jasně. Ale může nám někdo dát celý úplný obrázek, pokud se týče financování 2011, pan Heglund? Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane kolego, za skvělou zprávu zpravodaj a také vy jste se zmínili o podobných otázkách. Já jsem zpravodaj pro vědu a proto mám podobné otázky na vás. Za prvé mě velice znepokuje o část financování GMS je v současné době financován ze sedmého rámcového programu a mě znepokojuje, že komise žádá dalších 107 milionů, jak již bylo zmíněno. A my známe situaci v 1A a proto by mě zajímalo, jak to chce komise financovat. Zpravodaj říká, že fin- komise to chce financovat nezávisle na sedmém rámcovém programu. To zní sice dobře, ale na druhé straně víme, že v 1A tady peníze nenajdeme a také právní základ se vztahuje na GMS, kde a toto nás zase vrací zpět. To znamená, že komise z dlouhodobého hlediska chce zřejmě financovat těchto 7 milionů ze sedmého rámcového programu a nyní se to dostává do operačního programu a e, FP7 to je věda a výzkum takže to bylo v pořádku v té přípravné fázi, ale nyní jsme v operační fázi a nevím, zdali toto může být tedy z sedmého rámce financováno. A komise zde žádá další 43 milionů, celkově je to tedy 150 eh, milionů euro a předtím již to bylo 160 milionů, takže celkově je to 310 milionů, to je tedy obrovská částka. To znamená, že bychom skutečně chtěli v vnést světlo do tohoto problému. A dále bych se chtěl zeptat, co chce udělat komise s přípravnou akcí pro rok 2011, což je 5 milionů euro a tady to vůbec v této souvislosti zmíněno není, takže to by se také mělo vyjasnit. A potom bych vám chtěl připomenout, jestliže tady máme 150 milionů, tak jestliže tady máme vlastně volné peníze ve výši 150 milionů, tak eh, kde vlastně se nalézají, jestliže mají být financovány ze sedmého rámcového programu. Děkuji zpravodaji a za dobrou zprávu. Je vous remercie. Děkuji vám. Raymond Berger. Eh, die letzten Anmerkungen des Kollegen Hack. Děkuji. Poslední poznámky kolegy Haglunda mě vedou k tomu, abych se přece jenom ještě přihlásil a položil dotaz komisi. Nejenom v rámci sedmého rámcového programu pro vědu a výzkum, ale ve všech víceletých programech míváme e, přeskum v polovině období a právě v roce 2010 má nastat. Je to část politické dohody u, která byla dojednána v rámci konzultace nebo spolurozhodování. Zajímalo by mě, když se to nedozvím dnes, tak možná v příštích dnech, zda by nám, kom, nás komise mohla informovat o tom, jak na příslušných generálních ředitelstvích probíhá toto obsahové a rozpočtové hodnocení v polovině období, například v rámci kategorie 1a, jak má probíhat a jak se komise hodlá chopit tohoto tématu, anebo zda má v plánu tuto záležitost plně přenechat parlamentu. Děkuji. Oui, merci, Reimer. Ano, děkuji, Reimere. E, zatím komise ovšem není. Právně vzato samozřejmě ano, a administrativně vzato trochu, ale politicky vzato ještě je komise ve vzduchu až do doby, kdy ve své moudrosti parlament příští týden rozhodne. Já nemohu tedy klást politické otázky komisi, ale odborné otázky ano. Myslím, že jak to navrhl náš zpravodaj a vyjádřili dva řečníci, Jestliže ze strany komise v nejbližších týdnech nebudeme mít určitá upřesnění, pak ve všech stanoviscích, která přijmeme, po každé řekneme to tež. Je to úžasný projekt, ale nejsou peníze. Takže my jsme pro realizaci projektu, ovšem za podmínky, že se změní finanční perspektivy. To je tak trošku situace, ve které se nacházíme a není to příliš příjemné ani důstojné pro nikoho. Jsou některé konkrétní dotazy na čísla rozpočtové eh, položky, které se požadují. Další partneři Evropská vesmírná agentura nebo soukromé partnerství. V tomto financování ta část, která by se týkala rozpočtu komise v roce 2011. Ptám se, zda k tomuto bodu představitelé komise přítomní zde v sále, zda na to mohou eh, něco říct, říci, nebo zda můžeme požádat našeho zpravodaje, aby ve spolupráci s komisí či dalšími kontakty nám dal písemnou informaci která by nám poskytla všechna tato upřesnění před hlasováním. A připomínám, že tady máme 2. E, února, což je limit pro pozměňovací návrhy, to je příští týden a počítáme s hlasováním ve výboru 4. března. Není to urgentní, není to zítra ráno, ale samozřejmě jsou to informace, které potřebujeme. Prosím, chce někdo promluvit e, z komise, pane generální řediteli, prosím. Ano, děkuji vám, pane předsedo. K prvnímu bodu bych řekl, že komise nemůže eh, předkládat návrhy, když není možné je financovat. My samozřejmě dáváme i návrhy financování, eh, které se nemusí líbit. To je jiná věc. To záleží na parlamentu a rozpočtovém orgánu, aby rozhodl. Ale když dělám, předkládáme návrh, tak vždycky přikládáme i otázku, jak to financovat. Eh, co vychází z rozpočtu. A je to tedy i ten případ eh, programu GMES. Pokud jde o upřesnění, na která se ptáte, určité údaje mám, ale obávám se, že to bude možná trošku komplikované i trošku nudné a může to být i zdrojem uh, nedorozumění. Já tedy navrhuji, že to spíš předám písemně, kde v písemné informaci bude vysvětleno, eh, jaké jsou financování uh, aktivit. Jaké jsou financování operačních aspektů GMES e, e, a čeho se týká těch 107 milionů eur. Myslím si opravdu, pane předsedo, že bude jednoduše, dám vám to e, písemně, ale u těch 107 milionů mohu hned říci, že tady zůstáváme v marži. 107 milionů, tady je 22 milionů, které se týkají opětovného převedení v rámci CIP a 85 milionů půjde z marže. Chtěl bych tedy ujistit eh, člena výboru, který položil tu otázku, že to je takto. Ale eh, opakuji, dodáme to celé písemně. Děkuji vám, pane generální řediteli. Ano, skutečně v rozpočtu. To nepříjemné jsou čísla. Bohužel, bohužel, ale je to také to nejdůležitější, ta čísla. Takže budeme si muset ještě najít jiné příležitosti, kdy se budeme moci usmívat. Pane Abade, Pane zpravodaji, chcete prosím reagovat na tuto diskusi? Ano. Především chci poděkovat kolegům za vystoupení v diskusi. Velmi užitečná vystoupení to byla a děkuji také komisi, že upřesnila otázku 107 milionů eur. Chtěl bych jen ještě zdůraznit, že jsou dvě fáze v tomto programu. Jedna část je fáze eh, výzkum, vývoj, to odpovídá 109 milionům eur, to je 166 milionů, které již byly dříve zapsány v této položce, doplněno 43 miliony z rubriky, z rubriky Vesmír. A to je tedy oblast výzkum vývoj. A jak řekl generální ředitel, pak je tady vlastně ta operační část, která začíná fungovat v roce 2011 a protože máme tuto operační část, tak se přidává dalších 107 milionů. A, pak ještě 10 milionů eur v roce 2011, 143 v roce 2012 a 56 v roce 2013. Toto jsou čísla, která můžeme již uvést a předpokládáme, e, tedy že v roce 2007 až 2013 to bylo 1,6 miliard e, z Evropské vesmírné agentury. A e, zbývá ještě 166 plus 43 to znamená do 209 milionů, ještě tady zbývá. A dále bych ještě mohl dodat, že Eh, kromě operační fáze bude ještě pokračování fáze výzkum vývoj a proto zbývají ještě určité prostředky tady v této oblasti výzkum vývoj. Ale tady potřebujeme skutečně souhrnou tabulku, kde budou uvedeny všechny údaje v číselné podobě, abychom věděli, do jaké míry bude možné toto financovat. V každém případě děkuji za všechny příspěvky do diskuse. Děkuji. Vážený pane kolego, a tedy ta čísla, prosím, do kabulky eh, písemně, jasným způsobem, aby se k tomu pak všichni mohli vyjádřit. Chtěl bych připomenout, že termín pro pozměňovací návrhy 2. února, hlasování ve výboru 4. března a eh, hlasování 17. 18. března v hlavním výboru pro eh, zprávu ITRE. A teď eh, prosím další bod. Já jsem eh, slíbil Jean-Luc Deanovi, že jeho bod, to je bod 7, eh, přijde na řadu v 17 hodin, takže mu dávám slovo. A to je téma, kde potřebujeme jeho velkou politickou zkušenost. To je výpočet hrubého národního důchodu. jean my ve Francii teď počítáme jako Nepálci. Tedy jsme jenom dvě země na světě. Počítáme také eh, národní hrubé štěstí. Největší národní hrubé štěstí má Nepál, protože polovina obyvatel je eh, ve vězení a druhá polovina je zcela chudá. Žáliku. No, až budeme počítat hrubý národní, hrubé národní štěstí, tak to budeme opravdu čekat už velice dlouho, protože už deset let eh, čekalo tady eh, toto. Eh, a čekat ještě na hrubý náro, hrubé národní štěstí, to bude trvat dlouho. Já už mohu říci, že toto je věc, která už má určitou historii. V roce 1998 vznikl právní základ. Jde o způsob výpočtu Eh, hrubého národního důchodu. To je eh, ten základ, ze kterých se vypočítávají takzvané vlastní zdroje EU. Jde o to, vnést do toho určitou část služeb, eh, které poskytují finanční instituce. To, čemu se říká FISIM, nepřímo měřené finanční zprostředkovatelské služby. 98 je právní základ, to mělo být implementováno v roce 2007, ale bylo dohodnuto, že ještě bude zkušební doba, abychom ověřili, jaké to má důsledky a také zjistili, zda je nebezpečí u změnu více než je 1% při výpočtu eh, hrubého národního důchodu HND. Eh, zkušební období už proběhlo a Komise se domnívá, že výsledky zkušebního období jsou prokazatelné. Navrhuje tedy komise zavést tento bod do výpočtu HND. Myslím, že zatím tedy není problém, toto můžeme potvrdit. Komise má určitou logiku ve svém návrhu. Navrhuje totiž eh, od 1. ledna 2005 toto vložit Eh, protože právní základ 98 už existoval a týkal se právě tohoto roku. Nicméně ukazuje se ve světle rozhodovacího procesu, že to musí být jednomyslné rozhodnutí eh, rady se stanoviskem parlamentu. Bude tedy o to, aby došlo k dohodě s radou. Přitom existuje určitý odpor z hlediska retroaktivity tohoto výpočtu. To je pochopitelné. Eh, z kontaktů, které máme, víme, že v radě je dohoda, aby to fungovalo od roku 2010. To téma mě nepřipadá tak strašně důležité, abychom začali bojovat o retroaktivitu až do roku 2006, což by ostatně mohlo být i právně spochybněno. Já tedy navrhuji, abychom vyjádřili příznivé stanovisko k tomuto návrhu komise a e, abychom e, počítali s tím, že e, v radě dojde ke konsensu aplikovat to od roku 2010 a nebojovat o retroaktivitu. Děkuji, Jean-Lucu Gehan. Já mám otázku o charakteru tohoto rozhodnutí a o právním základě. E, to přece vyžaduje ratifikaci. Je, jestliže je to ovšem pouze prováděcí rozhodnutí, pak je pouze souhlas Evropského e, parlamentu. A jestliže je to statistická otázka, pak je to spolurozhodování. Mohl by mě někdo tedy objasnit, o jaký typ rozhodnutí tady jde? Pane zpravodaji, prosím. My jsme diskutovali s právními službami a zdá se, že jsme se dohodli na tom, že toto spadá pod jednomyslné rozhodnutí komise s doporučením či poradním hlasem parlamentu. To znamená, že se jedná spíše o statistickou záležitost, podle které se kalkulace dělá. A bylo by lepší takto postupovat a nebojovat o proceduru v této záležitosti. My tady se budeme řídit tím, co doporučila komise, protože se jedná víceméně o statistické věci. Merci de cette précision. Děkuji za toto upřesnění. Takže skutečně jde o rozhodnutí, které považujeme za rozhodnutí spadající do statistik. To znamená, eh, jde o právní základ, který se týká statistika, nikoli vlastních zdrojů. Myslím, že návrh zpravodaje je rozumný Jestli ovšem někdo si přece jen přeje vést boj za eh, přehodnocení podle této nové definice, co jsou příjmy hrubého národního důchodu pro vypočítání příspěvku členských států už od roku 2005, tak to je jiná věc, ale myslím, že návrh eh, zpravodaje je vhodný aplikovat to od roku 2010, tak jak to vypadá na konsensus v radě. Já vím, že je urgentní eh, tato věc, protože Evropská komise musí vědět, na jakém základě bude vypracovávat eh, návrh rozpočtu. Prosím, Juta. Ja, vielen Dank. Děkuji. Já jenom, aby nedošlo k nedorozumění. Nevím, jestli jsem to správně pochopila, jak o tom hovořil Jean-Luc. Ono nejde pouze o čistou statistiku, on se Eh, mění ten výpočt včetní základ, protože do toho základu se zahrnuje více věcí než předtím, takže nejde čistě pouze o statistiku. Protože Jinak by tam byl postup spolurozhodování a museli bychom celé téma otevřít a někteří z nás si vzpomenou na tyto zážitky, už je to delší dobu. Ovšem, ani u tohoto tématu by nás to neposunulo mnohem dále. Jedna věc je jasná, myslím, že komise to potvrdí. Komise usiluje také o, to, o ten retroaktivní zápočet, protože by to znamenalo potom vyšší přínos pro evropský rozpočet. Ale myslím si, že právě proto Rada usiluje o to, aby to vstoupilo v platnost až v roce 2010. Já si myslím, že tady nemůžeme nějak vyhrát a proto bychom, jak už o tom mluvil Jean-Luc, bychom neměli nějak tvrdě bojovat. Ale chtěla jsem říct, že zde nejde pouze o čistě o statistiku. Ano, ano, samozřejmě, ty důsledky jsou značné. Podívejte se na řecký problém. Eh, takže Jean-Luc nám přednesl návrh. 4. února pozměňovací návrhy příští týden, hlasování eh, v rozpočtovém výboru 23. února a na 1. mars, eh, březnovém plenárce bude hlasování na plenárce. Já děkuji jean a eh, tím jsme probrali bod 7. Teď můžeme přejít k bodu 10 a tady Juta nahrazuje Edith Hercogovou. Je to tak. Ano, je to tak. Je to tak. Řídící struktury pro evropské družicové navigační programy. Ähm, Děkuji, pane předsedo. Já vím, proč zde u vás zaznělo takové zaváhání. Je to prostě dané tím, že na pořadu jednání je ještě napsaná Edith Herzogová jakožto zpravodajka tohoto stanoviska této záležitosti, řekla bych to taková, takový nový úřad Galilea. Ovšem, je to tím, že Edith Herzog je naší stálou zpravodajkou pro tématiku Galilea. Nicméně, toto téma vlastně záležitost pro ty, kteří se zabývají agenturami. A to jsem právě já, protože zde jde čistě o tuto agenturu. Řeknu vám to rovnou. Písemný dokument bude vypracován příští týden. Lépe řečeno, ano, snad to bude příští týden a na příštím zasedání našeho rozpočtového výboru ho budeme mít k dispozici. Ráda bych ovšem připomněla to, že v době, kdy se Galileo prezentovalo, zahajovalo jako projekt PPP, tak jsme se také rozhodli, že bude existovat taková nezávislá autorita, která bude zcela nezávislá na komisi a bude řešit i hodnotit určité záležitosti tohoto programu. Program Galileo jako projekt PPP byl výrazně diskutován a diskutabilní a nyní je z toho plně evropský projekt. A my jsme řekli, že tento orgán, který měl působit nezávisle na komisi, vlastně vůbec nemá smysl. Členské země už také netrvaly na tom, aby tento zcela nezávislý orgán existoval a komise právem říká, ano, je tomu tak. Eh, je zde celá řada pokynů a je jich více, než kdyby to byl projekt, který by běžel mimo rozpočet EU. My jsme často už eh, v minulém funkčním období, ti, kdo byli tehdy v rozpočtovém výboru, si na to jistě vzpomenou, opakovaně jsme vyzývali komisi. Vyzývali jsme ji k tomu, aby nám konečně předložila pozměněnou strukturu agentury pro Galileo. Komise tak nyní učinila. A my na základě řádných podkladů na příštím zasedání našeho výboru budeme moci toto záležitost projednat. Předpokládám, že naše předložíme naše pozměňovací návrhy týkající se těchto agentur. Pokud zde komise plně neanticipovala. Tolik tedy k tomu, proč nyní toto téma diskutujeme. Děkuji. Děkuji vám. Žádá někdo o slovo? Nikoli, takže děkuji Jutě. No. Zpráva bude chtít přizpůsobit eh, situaci agentuře a spuštění Galileo. To tomu předcházely dlouhá jednání. Pak eh, tady z iniciativy EP eh, předchozí rozpočtový výbor našlo financování v komunitárním rozpočtu, ale jde vlastně o první průmyslový projekt z komunitární iniciativy. Dlouho jsme tápali, než jsme našli správný postup což je tedy podoba agentury a to je nyní třeba upřesnit a zlepšit. Já tomu rozumím tak, že výbor ITRE, eh, tedy hlavní výbor, bude hlasovat 4. března a my na dalším našem zasedání musíme schválit stanovisko eh, k návrhu Juty. Děkuji Jutě a nyní se dostávám k poslednímu bodu eh, našeho dnešního odpoledne to je bod 9. Reimer Bege nám bude prezentovat určitý počet bodů v rámci Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Ja, vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, komise 22. ledna předložila, schválila tři návrhy na mobilizaci Fondu globalizace. Jsou to tři oddělené návrhy a komise se řídila naším návrhem nevytvořit z toho balíček, ale předložit oddělené návrhy. To velice vítám a podle mých znalostí čekají na schválení ještě dalších 15 návrhů. Výbor pro zaměstnanost 27. schválí své stanovisko a toto vždy dělal výbor pro zaměstnanost velice pečlivě. To znamená, že před hlasováním můžeme se ještě jednou seznámit se stanovisky výboru pro zaměstnanost. Za čtvrté se chci zmínit o tom, že pokud se týče časového harmonogramu, že tady jsou tři návrhy, dva jsou z Litvy. Za prvé je to stavebnictví, první případ se zabývá propouštěním u, staveb, u stavby chladicích zařízení a třetí případ je z Německa Carmen. Karman to byl již před lety, bylo to skvělé auto. To bylo opravdu skvělé, jaký design tam byl prezentován již při 30-40 lety. Vidím, že němečtí kolegové si na to vzpomínají. Já jsem si všiml toho, že žádosti na komisi také jsou časově odlišné. Je to tedy od 23. července do 23. 9. a další případ byl někdy ze srpna. Já bych se rád od komise dozvěděl, jaké proto existují důvody. Podívám-li se na to, že první žádost z Litvy z těch chladících zařízení se zabývá 600 dotyčnými lidmi a 480 lidí má dostat také podporu z Fondu pro globalizaci. Takže přesto, že jsme společně zjednodušili postupy, pak zde také se využívá doložka protože tady byli pracovníci dotčeni v dvou etapách a vlastně to období čtyř měsíců zde není platné, ale máme tady eh, také onu výjimku a tak eh, jsou určité podmínky splněny. a Litva také toto všechno máte napsáno v Kobo News. Litva poukázala na to, že v regionu již existovaly podobné případy, například v textilním průmyslu, kde Fond pro globalizaci vyplatil jistou podporu a proto je toto správné, že tato výjimka byla nyní uplatněna. Zde se plánuje celková částka ve výši 258 tisíc euro. já jsem si také všiml, že u tohoto prvního případu je to 651 pracovníků, a, kterých se to týkalo a 480 mají dostat dotace. A když se podíváte na stavebnictví v Litvě, tak tady vidíme, že tady se na základě článku 2b jsou to 1612 lidí ve 128 podnicích. Je to poměrně široké spektrum ale pouze 806 má dostat podporu. Na jedné straně jsou to poměrně vysoká čísla a na druhé straně je, to není ani polovina. Takže by mě zajímalo, dozvědět se od komise, jak to, že tato čísla se tak extrémně odlišují. V tomto v druhém litevském případě se jedná o milion 180 tisíc euro. Je to velký počet podniků a e, tento případ byl oznámen komisi 23. září a je rychle zpracován a to by mě také zajímalo, proč tomu tak je. A nyní třetí případ Německo Karman. To jsou dva podniky, kterých se týká stejná problematika, to je 2476 propuštěných ve dvou firmách, kde 1793 e, lidí má dostat podporu ve výši 6 e, milionů 200 tisíc euro. To znamená, že se zdá, že veškeré podmínky pro udělení této podpory jsou splněny, ale já ještě dostanu další podklady od výboru pro zaměstnanost a budu z nich příště hovořit, ale bylo by také dobré, kdyby komise mohla reagovat na tyto první otázky z mé strany. Merci, merci. Děkuji. Pan Alvaro žádal o slovo a pak dáme slovo komisi, bude-li moci odpovědět na otázky k těm číslům, které položil zpravodaj. Prosím, pan Alvaro. Děkuji, pane předsedo tomu, co řekl pan zpravodaj, už nezbývá co dodat, alespoň co se týče o něch tří případů. Nechci zde nic předjímat, ale výbor se nejspíše bude chtít zabývat koncem dubna globalizačním fondem. Jistě nebudu přehánět, když řeknu, že to, co jsme učinili loni v souvislosti s tímto fondem, byla jenom taková předzvěst, protože nyní se na nás budou valit eh, různé insolventnosti podniků. Já znám v Německu minimálně 20 případů společností, které mají problémy. Určitě tím nejsme v Evropě sami. Když už zde komisi máme, mohla by nám možná předložit odhad, jak to má fungovat do budoucna, když zde máme téměř nulovou marži a fond soudržnosti v podstatě čerpá pouze z transferu, takže na to není e, vymezený fond. A tak by mě zajímalo, jak se s tím bude v budoucnosti zacházet. Protože Děkuji vám. Já mám také otázku na zpravodaje či případně na komisi. V druhém litevském případě jde o stavebnictví. Fond je fondem pro přizpůsobení se globalizaci, čili je to spíše určeno průmyslovým odvětvím, která jsou postižena zahraniční konkurencí. A stavebnictví obvykle, tedy v těch malých stavebnických podnicích, nejde o eh, to, že by tyto podniky byly přímou obětí zahraničních podniků. Samozřejmě všichni chceme eh, pomoci Litvě v hospodářské krizi, ale kladu si otázku, zda tento nástroj je opravdu vhodný v tomto případě. A Ptám se, zda k tomu chce komise něco říci. Prosím, pane generální řediteli. A pak na závěr ještě pan BG. Ano, děkuji, pane předsedo. Já uvedu dvě, tři vysvětlení a možná ještě také upřesní další body eh, kolega z DG zaměstnanost. Tedy za prvé, pokud jde o žádost Litvy a termín, potřebný termín pro zapsání 23. července to bylo zapsáno. To je eh, skutečně mnohem dříve, než byla předložena první žádost a také druhá žádost 23. září. Tedy odpověď zní takto. Je to jednoduché. Byly tady některé technické aspekty, které byly zapotřebí, aby bylo možné dále věc zpracovávat a bylo tedy Přistoupeno k tomu, že jsme požádali litevské orgány o tato údaje, pak přišlo období dovolených a proto přišly odpovědi dost pozdě. Proto komise nemohla eh, tuto věc zpracovat rychleji, protože neměla k dispozici všechny informace které potřebovala k pro dokončení eh, zpracování tohoto bodu. Za druhé, pokud je o ta čísla, ale kolegyně to upřesní, Toto je případ, o kterém jsme již diskutovali eh, v tomto fóru. To je rozdíl, který existuje mezi počtem pracovníků, kteří byli přímo postiženi určitým opatřením tedy propuštěním, následkem hospodářské situace a počtem pracovníků, kteří mohou mít nárok na tuto podporu. Vzhledem k tomu, že někteří, to jsme viděli i v jiných případech, našli už jiné zaměstnání a tedy nepotřebují tuto podporu ale možná, že kolegyně z DG zaměstnanost to objasní v konkrétních případech a upřesní to. Pokud je o konkrétní situaci, um, Jak víte, tak členské státy mají vždy 10 týdnů na přípravu žádosti a v pří v průběhu deseti týdnů zpracují data a také se ptají, kolik lidí hodlá využít příslušného opatření protože členské státy nyní nabývají zkušenosti při využívání fondu globalizaci, takže také zjistili, že nemá smysl dávat do rozpočtu maximální počet lidí. Je dobré, aby rozpočet se zaměřil pouze na lidi, kteří toto, tyto dotace chtějí využít. To znamená, že oni také vedou rozhovory s dělníky, kteří chtějí tuto dotaci využít a mají o to skutečně jí zájem. E, dělníci pak projeví zájem o účast v tomto programu. Někteří mohou říci, že chtějí odejít do důchodu nebo si najdou jinou práci a proto nechtějí využít těchto prostředků. Já se domnívám, že jsme také byli dotázáni, kolik žádostí očekáváme v následujících měsících. My známe celou řadu případů v členských státech a také vedeme s mnoha podniky diskuze, ale kolik těchto žádostí skutečně bude předloženo, to zatím nevíme. To bude záležet na rozhodnutí členských států, ale my víme, že v minulém roce jsme obdrželi 29 žádostí a víc a asi e, polovina byla také mm, konkrétně provedena, to znamená, že byly přiděleny finanční prostředky. Pokud se týče stavebnictví, tak tady je pravda, že toto nebývá přímo uh, průmyslové odvětví dotčené globalizací, ale v minulém roce došlo k revizi nařízení, kde se říká, že dělníci, kteří jsou přímo postižení propuštěním v důsledku ekonomické krize mohou být také začleněni do tohoto opatření. Děkuji vám. Très bien, je vous remercie, monsieur le rapporteur. Děkuji, ano, pane předsedo, teda, eh, pane zpravodaji, nemáte už nic dobrá. Šlo o první výměnu názoru a budeme mít možnost se k tomu ještě vrátit eh, podrobněji s upřesněními, které byly požadovány. Jestliže se nikdo další nehlásí o slovo, tak já vám děkuji, končíme zasedání, pokračujeme zítra v 9 ráno a já prosím všechny, aby byli včas, eh, abyste přišli v co největším počtu, protože budeme hlasovat a proto je zapotřebí usnášení schopnosti. Já prosím ještě, aby zůstali v sále koordinátoři a zpravodajové eh, na rozpočet 2010 eh, a 2011. Eh, pan Maňka konkrétně, protože tady máme nečekaný bod na programu jednání. A samozřejmě také zde zůstanou členové předsednictva.